tuto situaci. A možná, že by bylo vhodné, aby tento problém byl převeden právě na tuto agenturu, která již pracuje v této oblasti. Děkuji, tím uzavírám rozpravu a hlasovat budeme zítra v 11 hodin 30. Podle programu nyní budeme diskutovat o zprávě Groš, což je eh, jednotný evropský dopravní prostor. <clears throat> Děkuji vám. První vystoupení bude mít pan Groš. Prosím. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Dopravní výbor diskutoval o výhledech dopravy v budoucích letech. A měli jsme 113 pozměňovacích návrhů které se snažily zdokonalit naše stanovisko. A měli jsme 23 kompromisů a to je podle mého názoru dobrá základna pro to, abychom zasadili ty správné akcenty z hlediska budoucnosti. Byla tady také ochota vést dialog. Za to bych chtěl poděkovat eh, kolegům z našeho výboru a také spolupracovníkům, kteří nám pomohli, abychom se dopracovali k jednotnému stanovisku, protože to je velice důležité. Když hovoříme O dopravě mluvíme o 10 milionech eh, pracujících, 5 HDP. A v konečném efektu hovoříme o tom, co pro občany je v každodenním životě velice důležité. Je to skutečně zásadní kompetence evropské politiky. A tady je důležité zasadit ty správné akcenty na ekonomické úrovni, na ekologické úrovni a také z hlediska bezpečnosti a samozřejmě také z hlediska CO2 a energetiky. Především jsme chtěli všem vyslat správný signál na radu. Chtěli jsme, aby evropské směrnice byly uplatněny bez zbytku. Chtěli jsme odbourat hranice mezi jednotlivými eh, zeměmi. Ovšem, bohužel na úrovni rady se tyto hranice jaksi vracejí do diskuze. My jsme hovořili o mnoha pojmech Hovořili jsme o komodalitě, ale pro mě, pro mě je důležité, aby v té efektivitě byly aspekty ekonomiky, ale také přátelskosti z hlediska uživatelů a také z hlediska pracovních podmínek. To vše představuje efektivní dopravní politiku. My jsme se omezili na 10 budoucích let a k tomu jsme měli 31 jasných návrhů. Za prvé k bezpečnosti u silniční dopravy především. Víte, že máme 40 tisíc mrtvých eh, ročně, eh, velký počet eh, zraněných. A byli bychom rádi, kdyby do roku 2020 se tento počet snížil o 50 CO2 samozřejmě, to je také důležitá oblast. A tady v porovnání s hromcem 1990 bychom chtěli zajistit pokles o 20 To je pro nás možné, pokud tady bude energetický mix Eh, chceme vedle toho také lepší eh, rozdělení jednotlivých dopravních prostředků. A samozřejmě chceme eh, respektovat také subsidiaritu z hlediska městských aglomerací, kde žije 80 našich občanů akce zahrnuje to také cyklostezky, zahrnuje to pěší zóny. Všechny tyto alternativy by měly být eh, ošetřeny tak, aby doprava a dopravní politika byla přátelská z hlediska uživatelů. Co se týče CO2, máme na mysli také leteckou dopravu. Proč čekáme tak dlouho mm, s tím, aby se přijaly jednoduché závěry bez investic a abychom dosáhli úspory 20% v letecké dopravě? Samozřejmě, že chceme jednotný dopravní prostor, chceme odstranit hranice, chceme jednotný trh, chceme efektivnější dopravu, ale zároveň eh, mám na mysli silniční dopravu. Eh, nechtěli bychom mít tu takzvaně nejlacinější dopravu na úkor zdraví. Chceme korektní ceny, korektní podmínky z hlediska životního prostředí a z hlediska pracovníků dopravy. A toto vše samozřejmě vede k tomu, že musíme v Evropě se snažit o konzistentní dopravní síť. Chceme ovšem zasadit určité akcenty. Musíme odstranit takzvaná zúžená hrdla, to znamená nejproblematičtější oblasti. Víme, že tady není eh, mnoho financí, není eh, možné mm, je nutné se soustředovat na evropskou přidanou hodnotu a v důsledku toho zajistit financování. K tomu jsou uvedeny některé příklady z hlediska budoucnosti. V každém případě, pane komisaři, chceme spolupracovat s komisí v budoucnosti, chceme o nich diskutovat a společně realizovat. Děkuji. Mr. President pane předsedo, vážení poslanci. Bílá kniha komise plán pro evropský dopravní prostor z 28. března 2008 definuje eh, naše vize, pokud jde o konkurenceschopný a efektivní způsob řízení dopravy v následujících letech. A já bych chtěl upřímně poděkovat zpravodaji panu Mati Grošovi jako který jako člen výboru TRAN přinášel eh, celou řadu eh, důležitých podnětů komise. Za, začalo to už sdělením z roku 2009 ohledně udržitelné budoucnosti dopravy. A já se domnívám, že existuje široká schoda o důležitosti zachování konkurenceschopného sektoru dopravy tak eh, sektor eh, dopravy je rovněž také velmi důležitý z hlediska ekonomiky pro všechny regiony, pro všechny oblasti ekonomiky. Je to důležitý sektor eh, ekonomiky sám o sobě. Je zde 10 milionů pracovních příležitostí plus dalších 8 milionů ve výrobě dopravních prostředků. Je to také důležitá záležitost pro sociální a územní soudržnost. A proto si myslím, že omezení mobility není eh, rozumnou alternativou udržitelnosti dopravy. Zároveň jsem však přesvědčen o tom, že když budeme používat méně energii a čistší energii, budeme lépe využívat naši infrastrukturu, tak eh, se vyhneme těmto eh, negativním dopadům. Eh, Bílá kniha stanovuje 60% snížení Eh, emisí CO2 do roku 2050 a další cíle jsou zde uvedeny, jsou to referenční hodnoty, které máme do této doby naplnit. Je zde 40 jasných priorit, které má komise podniknout v rámci svého mandátu, tak aby se vypořádala s výzvami v oblasti dopravy. My jsme přesvědčeni o tom, že tyto cíle naplníme a v roce 2011 se komise už 20 těchto priorit, které byly uvedeny v Bílé knize, začít naplňovat. Nejsou to eh, ty nejméně důležité. A já chci tedy podpořit vaši zprávu a navrhnout několik eh, drobností eh, společné evropské nebe, námořní doprava, plány mobility a obecně také vnitřní trh v oblasti dopravy. To jsou ty důležité body. Jak už komise uvedla ve svém pracovním programu, tak my chceme předložit velmi ambiciozní návrh v této věci příští rok. Měly by tam být opatření na vytvoření společné evropské e, železnice a e, železničního prostoru. Chceme se zasadit o rozšiřování ekologických prostředků, chceme nastavit priority pro další rozvoj technologií a výroby. Chceme také dále se zasadit o internalizaci všech externalit a e, chceme se zasadit o nápravu všech problémů v oblasti daňových úlev chceme, aby to, co jsme si vytyčili v Bílé knize, se stalo realitou. Děkuji. Děkuji a prosím pana Soneka. Doprava je e, základem pro naši ekonomiku a přispívá ekonomickému růstu a vytváří pracovní místa. Rozvoj dopravy musí být udržitelný, je třeba ho podporovat a i e, podporovat mezinárodní spolupráci. Ty dopravní systémy a mm, by měly pomáhat eh, zvyšovat konkurenceschopnost Evropské unie. Toho dosáhneme, pokud budeme schopni eliminovat či omezit, eh, mm, pokud budeme schopni tedy podporovat eh, volný pohyb mezi členskými státy. Chtěl bych zdůraznit, že bychom měli volit takové technologie, které Eh, eh, nebudou založeny na fosilních palivech, to znamená, které eh, znamenají méně emisí do vzduchu. Je nutné snížit spotřebu energií a paliv tím, že budeme podporovat ekologické způsoby dopravy a budeme používat ve spalovacích motorech eh, technologie s nižší spotřebou a to znamená podporu, eh, podporu eh, výzkumu, vědy a výzkumu a inovací v dopravě. Také bychom měli rozvíjet infrastrukturu v nových členských státech, včetně silniční infrastruktury. To by mělo být součástí několika letých finančních plánů. Pan předseda, děkuji. Pan Karins. Pane předsedo, pane komisaři, Evropská unie je unie, kde třetina spotřeby energie připadá na dopravu. Ale především se jedná o ropné produkty a přitom 80 těchto produktů je dováženo. V dopravní oblasti jsme velmi až přehnaně eh, závislí na tomto dovozu. Tyto dovozy se musí snížit, to je náš hlavní cíl. Jakým způsobem toho můžeme dosáhnout? Jsou tady tři možnosti. Za prvé, Musíme využívat efektivně pohoných hmot. Za druhé, musíme mít větší podíl biopaliv. A za třetí, musíme lépe využívat nové technologie a využívat elektromobility a vyvíjet tyto technologie. Kolegové, já podporuji tuto zprávu. Tato zpráva umožňuje snížit naši závislost v dopravní oblasti a vyzývám všichni, aby podpořili tuto zprávu. Děkuji. Další řečník, myslím, není, což eh, znamená, že nemusím se snažit vyslovit jeho jméno, takže další je pan Koch. Dieter Koch? Ja. Ja. Herr Präsident, Herr Kommissar. Pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové. Doprava je pro mnohé obrovská zátěž, zdroj hluku a produkuje samozřejmě také postižení životního prostředí. A přitom je tato doprava nezbytná. Je nezbytná pro fungování naší společnosti. Ehm, v rámci jedné společnosti, mezi našimi společnostmi je to páteř naší ekonomiky a je to symbol svobody. Je to tedy potřeba, kterou mají všichni a je nutné zohlednit i potřeby starších a postižených osob. Chtěl bych vyjádřit chválu na adresu komise a zvláště Bílé knihy. A mohu tuto Bílou knihu zcela potvrdit. Doprava musí být efektivnější, čistší a bezpečnější. Nebylo by dobré ji za každou cenu omezovat anebo překládat. Co se týče našeho zpravodaje, pana Groše, já bych mu chtěl zvláště poděkovat. Jemu se totiž podařilo uh, opravdu se dopracovat k přidané hodnotě naší dopravní politiky a stanovit konkrétní cíle, aniž by spochobnil nové technologie. Je nutné se snažit o sjednocení bezpečnostních standardů z hlediska dopravy osob a i nákladní dopravy. Musíme se zabývat také ekologickými aspekty, ale také sociálními a pracovními aspekty. Přesto mi schází odvaha z hlediska stanoviska vůči Ecoline, vůči eh, nákladní dopravě. Zde by bylo nutné se i k této problematice vyjádřit. Právě při využívání Ecoline myslím, že by bylo dobré zde uplatňovat sdílenou kompetenci. Tento text umožňuje Evropě, aby rozvíjela minimální standardy z hlediska používání subsidiárních eh, principů. Nicméně, Obávám se, že zde vznikne heterogenní situace z hlediska registrace vozů, které, eh, a tuto situaci budeme muset řešit v budoucnosti. Měli bychom také podporovat vývoj

Bylo tady 413 pozměňovacích návrhů a 32 kompromisů, na tom jsme všichni pracovali, takže to ukazuje, že i dopravě je možné se sjednotit. Samozřejmě, že jsme měli v podrobnostech různé představy, nicméně pak jsme se sjednotili na tom, že doprava je opravdu páteří vnitřního trhu. Je to základ evropské politiky. A proto chceme mm, volný pohyb, to je náš princip pro zboží a lidi a proto potřebujeme mm, důležité zlepšení v rámci této zprávy. Můžeme opravdu říci, že právě prostřednictvím této zprávy se ukázalo, že potřebujeme všechny druhy dopravy. Musíme dopravu, která bude bezpečná, uživatelsky příznivá a Musíme tedy podporovat takovou dopravu, která eh, bude využívána ve prospěch eh, vnitřního trhu. A v tomto případě tyto požadavky vyplynuly zcela přirozeně, takže nebylo tady tolik bodů, kde bychom se neschodli. Jistě, eh, teď otázka nákladních vozů byla relativně elegantně sformulována. pochopitelně potřebujeme evropský systém, to znamená, musíme mít možnost, abychom Ehm, mohli ošetřit jaksi větší objem. Ehm, mnozí se nedomnívají, že je to nutné, nicméně již to funguje v Evropě a dokonce úspěšně, takže to nemůžeme ignorovat. Ještě bych chtěla upozornit na jeden pozměňovací návrh, který jsme mm, předložili. Myslím si, že tento pozměňovací návrh také získá podporu. A sice řekli jsme tam, že nejde o to, abychom Eh, žádali eh, komisi, aby popsala vztahy v rámci železniční sítě, ale eh, je dobré hovořit o mm, otržení infrastruktury, tedy kolejové infrastruktury a provozování železnic, tak myslím, že i tato záležitost by měla být řešena na komisi. Takže ještě jednou díky a jsem zvědá, jak dopadne hlasování zítra. Děkuji, pan Kramer. Pane předsedo, pane komisaři, milí kolegové. A zvláště bych chtěl poděkovat Matěju Grošovi, který eh, zorganizoval výbornou spolupráci a zacílil dobré výsledky. Co se týče mobility, samozřejmě, že musíme zohlednit také eh, boj eh, z hlediska klimatických změn musíme myslet na naše děti. Od roku 1990 eh, jsme dosáhli již určitou, určité snížení eh, emisí od 34 eh, v různých, ovšem bohužel v jiných oblastech, v dopravě, v mezidobí, tyto emise se zvýšily, dokonce jsou trojnásobně vyšší než v ostatních oblastech. Takže zde potřebujeme zásadní změnu dopravy. A já jsem velice rád, že se nám podařilo najít určitý kompromis z hlediska emisí CO2, které snížíme o 20 do roku 2020, a to v rámci reference 1990 a ne v rámci roku 2008, jak si původně přála komise. To jsme tedy vyostřili a já bych chtěl požádat komisi, aby tento závěr také převzala. Nesmíme ztrácet čas, musíme jednat velice rychle. Je dobré hovořit o internalizaci vnějších nákladů, a to u všech druhů eh, dopravy protože letecká doprava spotřebová 30 miliard eh, v podobě eh, subvencí a eh, přitom to musí platit vlastně celá železnice. Víte, že máme poplatky z hlediska kolejové dopravy, máme také mítné na silnicích a to platí jenom na dálnicích. Toto vše se musí změnit. Jsme rádi, že tady máme sítě také cyklistických stezek a Musíme si uvědomit, že 50, 20, 52% by mělo být převedeno ze silnic na železnice. Měli bychom také radikálně změnit situaci z hlediska ekolání. Děkuji. Děkuji. Pane předsedo, já bych rád v prvé řadě poděkoval Matthew Krošovi za vynikající práci, kterou odvedl na této zprávě. Bohužel však musím říci, že to nemění špatné základy této zprávy, což je Bílá kniha komise, o kterou se eh, tato zpráva opírá. Chci být spravedlivý. Jsou tam dobré eh, poznámky týkající se potřeby multifunkční sítě, jsou tam dobré eh, návrhy týkající se systému Cezar, je tam ale základní problém. Komise volá po víc a větší regulaci v době, kdy důvěra je jedním z nejdůležitějších faktorů podniků v Evropě, tak to poslední, co bychom měli říkat, je něco, co se týká eh, blokování růstu. Neměli bychom hovořit o sociálních podmínkách pracovníků, eh, které by byly neúměrné a nerozumné. Naopak bychom měli tu eh, legislativu týkající se sankcí umírnit a ne naopak. Myslíme si, že navýšení eh, zdanění by vyslalo opravdu nebezpečný signál. Potom spoplatnění silnic, další velmi nebezpečný signál. Neměli bychom tam eh, mít eh, protimluv, který se týká omezení mobility. A to samé platí o o zákazu standardních vozidel se spalovacími motory. Tohle je naprosto nežádoucí, zvláště v době hospodářských potížích. A ta zpráva zachází příliš daleko, nebere v úvahu otázku subsidiarity. Zde máme opravdu příležitost vyslat jasný signál podnikům a říci, že podporujeme růst, podporujeme další rozmach. Místo toho máme tady před sebou dokument, který by naopak postihoval a zasáhl podniky a poškodil naši ekonomiku. Děkuji. Děkuji a prosím pana Tusase. Της εσωτερικής αγοράς μεταφορών της Ευρωπαϊκής Vážený pane předsedo, v oblasti dopravní politiky je nutné uplatňovat um, tato opatření, která se stávají často um, nepopulární. Víte, že za velmi nízkou cenu se prodávaly dopravní společnosti velkým monopolům. Byli jsme svědky masivního propouštění a poskytovaly se pracovní příležitosti, které byly prekérní a flexibilní. Byli jsme svědky toho, že některé regiony byly zcela odříznuty od hlavních dopravních eh, tepen. Jednalo se také o některé ostrovy. Dokázalo také, docházelo k odstrání kabotáže v námořní dopravě, zvláště v Řecku. A zde e, došlo k podporování těch velkých e, podniků, což má za následek, že máme ostrovy, které jsou zcela izolovány a ceny jízdenek obrovsky narostly. Co se týče železnic, i tam docházelo e, k rozprodávání. Co se týče pracujících, i ty utrpěly škody je nutné také uspokojit potřeby lidů v této oblasti. Děkuji. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, já děkuji panu Grošovi za skvěle vypracovanou zprávu. Všeobecně sektor dopravy je velice důležitý pro Evropu a pro její města, pro její občany, protože tento sektor vytváří pracovní místa a podporuje jednotný trh. Doprava může výrazně přispívat k cílům EU 2020, zejména v oblasti zaměstnanosti, udržitelného hospodářského rozvoje, výzkumu, vývoje a ochrany životního prostředí. Souhlasím s panem zpravodajem, že některé členské státy podceňují přidanou hodnotu e, dopravní politiky a zdržují její provádění nedostatečně zdůrazňují včasnou implementaci projektů a směrnic. V době finanční a hospodářské krize se nám zároveň nedaří podporovat investice do transevropských dopravních sítí. Je potřeba propojit transportní infrastruktury starých a nových členských států. Musíme odstranit jakékoliv nesrovnalosti na úrovni vývoje a rozvoje těchto infrastruktur. Evropa potřebuje konkurenceschopný dopravní systém založený na efektivním využívání zdrojů. Děkuji. Děkuji vám, paní Stasin. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, mně se zdá, že v Bruselu vlastně ještě nikdo nezjistil, si neuvědomil, že vlastně hovoříme o velice vážné hospodářské krizi. A cestovní plán eh, pro interní dopravní síť v podstatě znamená, že potřebujeme více peněz pro železniční sítě. Já samozřejmě nejsem proti železnicím jako takovým, ale znamená to, že do nich bude nasypáno mnohem více peněz v porovnání se silniční a vzdušnou dopravou. Ale e, je to návrh jaksi disproporční. Ve zprávě tato proporce není vůbec uvedena, je zde pouze zmíněna strategie EU 2020. Já si zkrátka myslím, že činnost v této oblasti není zatím dostačující. Tato miliarda investic, jaký bude výsledek tohoto? No v podstatě takový, že nejvýhodnější to bude pro bruselskou elitu a obyčejní občané to pouze zaplatí. I přes veškerou rozsáhlou státní pomoc, kterou vním, vidíme, bude proporce železniční, je proporce železniční dopravy v celkovém portfoliu transportu stále menší a menší. Tato situace se vůbec nezlepšuje. Eh, hovoříte o klimatických cílech, Nutno podotknout, že ve finále je to právě silniční a vzdušná doprava, která z tohoto bude nejvíce těžit. Železniční doprava, doprava je jaksi znevýhodněná a to je chyba. To je chyba naprosto jednoznačně, protože poté, pokud s tím přestaneme, tak v podstatě zajistíme, že ta situace se obrátí a e, nikomu to nepomůže. Eh, děkuji. Nejprve tady od pana Krámra máme modrou kartu, paní Stasen. Eh, akceptujete tuto intervenci? Ano? Děkuji. Pane Krámre, máte slovo. Děkuji. Eh, vy říkáte, že železnice bude podporována. Víte, že železnice musí platit za elektřinu, musí platit za diesel od čeho je vzdušná doprava eh, eh, osvobozena, to je 30 miliard euro ročně. Víte, že na železnici máme dokonce míto za každý kilometr, za každou lokomotivu a neexistuje žádný strop zatímco v rámci silniční dopravy máme dobrovolné rozhodnutí členských, států, zda budou mít to vybírat nebo ne. Například v Německu to je pouze pro e, e, nákladáky nad 12 tun a má to strop. E, jak hovoříte o subvencích, jak mohou studenti a studující jezdit nebo létat z jednoho hlavního do jiného města. Faktem je, že železniční doprava je stále trojnásobně drahá než ostatní způsoby. Můžete se k tomu prosím ještě nějak vyjádřit? Děkuji. Máte slovo, paní Stasi. Eh, pane Krámre, já vím, že naše názory se asi neschodnou, ale nemůžete popřít, že železnice dostává podporu, zatímco silniční a vzdušná doprava v podstatě jenom platí za všechno. Vy říkáte, že Evropa musí zajistit, že budeme mít rovné zacházení, to ale platí i pro infrastrukturu, přece o tom nemůžete pochybovat. Děkuji. Eh, dále bude hovořit pan Perker. Eh, vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, vážení kolegové, kolegyně, eh, v rámci Bílé knihy o dopravě se v parlamentu diskutuje mimo jiné eh, rozumné řízení dopravních toků, tak aby hospodářství v Evropě i nadále rostlo a aby bylo chráněno životní prostředí. Kolega Groš jako zpravodaj zde udělal několik vynikajících návrhů, co do optimálního nastavení eh, kombinace celého dopravního portfolia. K tomu nutno říci, že ne všechny dopravní prostředky jsou vhodné nebo smysluplné pro všechny regiony a všechny členské státy v Evropě zde e, zejména hovoříme například o možnosti nasazení ještě ultratěžkých e, kamionů, které jsou o třetinu delší a o dvě třetiny těžší než stávající kamiony, které jezdí na silnicích. E, například v mé zemi v Rakousku by tento nástroj byl naprosto nesmyslný. Pokud jde o možnosti přestavby naší dopravní infrastruktury, musíme přemýšlet o tom, jaké nástroje budeme potřebovat, pokud budeme muset eh, provést takovéto dopravní, dopravní změny. Například pokud jde o parkoviště u dálnic, pokud jde o vystužení mostních konstrukcí na dálnicích, to představuje zhruba náklady ve výši jedné miliardy euro. Pokud jde o ty eh, pozměňovací návrhy, o kterých jsme hovořili. Eh, zde v podstatě hovoříme o tom, že tyto těžké kamiony nebudou do, povolovány nebo zakazovány na úrovni EU, spíše ale na úrovni členských států, které sami rozhodnou, zda takovéto těžké kamiony na své území pustí nebo ne. Pokud jde eh, o eh, celke, celkové, celkovou dopravní infrastrukturu, co by bylo vhodné pro celou Evropu, nemusí být vhodné pro konkrétní státy, například pro Rakousko, které se musí potýkat s aspektem dopravy přes Alpskou oblast. Právě proto je nutné, aby v podobných tématech rozhodovaly členské státy a nikoli v EU. Děkuji. Děkuji. Nyní pan El Kadaroui. Eh, vážení pane předsedo, vážení kolegové, toto je velice důležitá zpráva pro tento parlament protože stanovuje cestovní plán pro budoucí práci na příští léta. Jsem velice rád za způsob, jakým toto je řečeno. Do, eh, ře, řešeno do, podařilo se nám dosáhnout určitých dobrých kompromisů. Mám tři věci, které chci zmínit. Jednak eh, důležitost sociálního rozměru dopravy. V příštích několika letech nemůžeme nadále liberalizovat a otevírat naše trhy a zároveň nedělat nic eh, v vztahu k sociálnímu rozměru eh, dopravy. Proto je právě důležité, že v roce 2013 Evropská komise vypracuje analýzu detailní analýzu například eh, trhu práce a sociálního rozměru všech možných dopravních prostředků. Chceme, pro, pro, chceme zajistit rovné podmínky pro všechny lidi, kteří se angažují v těchto různých sektorech. Je důležité garantovat aktivitu těchto sektorech a je nutné zajistit vyšší udržitelnost a vyšší efektivitu dopravního sektoru. Jinak e, začneme zabředávat do bahna, aby se tak řeklo, což si v současné době nemůžeme dovolit. Potřebujeme chytrý mix opatření, není žádný univerzální eh, lék. Potřebujeme správný mix energií, potřebujeme správný mix investic, abychom měli eh, udržitelné nové alternativy a zavádění nových technologií. V této zprávě je mnoho důležitých odstavců, za které jsem velice vděčný. A nakonec, pokud jde o eh, technickou kompatibilitu, to je téma velice důležité nejenom v oblasti železnic, ale také například v oblasti vzdušné dopravy. I toto lze zlepšovat. Je velice důležité eh, dodržovat interoperabilitu v eh, oblasti železnic. Podívejte se například na vlaky Thalys. Máme sedm různých bezpečnostních systémů, které tyto vlaky potřebují, aby fungovaly pouze ve třech členských státech, což je spousta byrokracie, strašně dlouho to trvá a v zásadě to znamená, že před sebou máme ještě velký kus práce. Myslím si každopádně, že tato zpráva je pro nás dobré východisko do příštích let. Děkuji, pan Zíle. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážený pane komisaři, kolegové. Ze všeho nejdříve chci poděkovat panu zpravodaji, panu Grošovi za práci, kterou odvedl. Úkol to nebyl vůbec jednoduchý. Nalézt správnou rovnováhu mezi těmito prioritami a zájmy. Právě proto bylo podáno více než 400 pozměňovacích návrhů. Podobně je složité nalézt správnou rovnováhu mezi eh, vývojem sektoru dopravy a posílením konkurenceschopnosti požadavků ze strany ochrany životního prostředí a snižování nákladů pokud jde o ochranu peněženek eh, daňových poplatníků. Zpráva obsahuje celou řadu pozitivních aspektů. Hovoří se v ní o tom, že rozvoj infrastruktury a jeho stupeň se liší mezi jednotlivými členskými státy. Rovněž se zde hovoří o možnosti zavedení jednotného trhu dopravy v Evropě, o snižování náročnosti na fosilní paliva, ale upřímně řečeno, naše frakce nechce podporovat celkovou tendenci této zprávy, to znamená to, že se budou věci řešit tím, že se budou zavádět nová nařízení na úrovni EU, aniž bychom zohlednili rozdíly, které jsem zmínil například rozdíl mezi členskými státy. Děkuji mnohokrát za pozornost. Pan Ferreira je na řadě, prosím. Děkuji, pane předsedo. Ehm, zde opět slyšíme eh, určité řeči o tom, že se máme snažit dosáhnout velmi různorodých cílů. Jsou tady cíle v oblasti ochrany životního prostředí, eh, zlepšení používání energetických zdrojů a tak dále. Ale podívejme se na to, co se skutečně stane. Zase tady vidíme tlak eh, na liberalizaci dopravního sektoru, to znamená liberalizaci všeho toho, co by bylo profitabilní, zase budou trpět lidé a národní ekonomiky budou mít zase o nástroj na růst ekonomiky méně každá země eh, se musí snažit vypracovat si svou vlastní dopravní politiku a má své vlastní charakteristické rysy. Takže tady jde o to, jaké zájmy vlastně sledujeme touto sjednocenou politikou v oblasti dopravy. Eh, zdá se, že na trzích se mají objevit produkty eh, nízké ceny, ale jde to skutečně směrem k zájmům lidu. Podívejme se, jak to vypadá v Portugalsku. Železnice tam upadá a náklady na dopravu rostou e, strmým způsobem. Děkuji za pozornost. Na řadě je pan Kančan, prosím. Děkuji, pane předsedo. Zítra e, předložíme ke schválení tento strategický dokument, který se týká budoucnosti dopravy. Už teď máme na stole celou řadu legislativních nástrojů. Spravodaj byl opravdu excelentní. Za dobu kratší než tři měsíce se mu podařilo dotáhnout eh, tuto práci eh, eh, k konci. Já bych chtěl zdůraznit několik eh, bodů. Především vytvoření skutečného jednotného trhu pro dopravu. Skutečného jednotného trhu, protože zatím je tady celá řada administrativních a jiných nákladů, které zvýšují eh, překážek, které zvyšují náklady. 25 let po jednotném aktu tady stále existují překážky a to je luxus, který si již nemůžeme více dovolit. Musíme se z toho vymanit, musíme znovu nastartovat eh, svoji ekonomiku. Myslím teď především na otevření národních trhů pro dopravu cestujících a GMTS, evropský regulátor, to jsou všechno důležité prvky této politiky. Rovněž musíme důrazněji trvat na eh, propojení mezi jednotlivými uh, a osami. Ale to všechno eh, by nebylo vůbec možné, eh, kdybychom nevěděli, neviděli eh, věci v širším kontextu. Tady jde totiž o to, abychom si také uvědomili, jaké povinnosti máme vzhledem k těm projektům, které by to měly všechny, všechno spustit. Žijeme v době krize, musíme nicméně jít nad rámec toho, co se týká záruk, musíme také myslet myslet na interakci e, mezi všemi jednotlivými hráči a e, je tady celá řada e, projektů, které musíme důrazněji prosazovat. Z úst komisaře jsme slyšeli, co si o ambiciozních projektech jsme velice, velice netrpěliví. Paní Ulskok, děkuji, pane komisaři. Pardon, pane předsedo, Eh, pane komisaři, tato zpráva se zabývá určitých základních potřeb tohoto odvětví, odvětví dopravy. Především Tady jde o to, abychom vytvořili takový dopravní systém, který by byl kvalitní, který by nebyl přehnaně nákladný, který by nám e, pomohl snížit emise. A měli bychom být v tomto směru odvážnější. 20 e, snížení emisí do roku 2020, to e, s tím bychom se neměli spokojit, měli bychom myslet i dále, měli bychom se víc zabývat tím, aby v tomto sektoru existovala spravedlivá rovná soutěž. Musíme myslet také na sociální dumping, myslet na lidi, kteří pracují v tomto odvětví. A tento sociální dumping vede k jejich horší životní úrovni, ale také k celé řadě nehod. Takže bezpečnost je další důležité téma. My prostě potřebujeme mít takovou dlouhodobější perspektivu, větší investice do této oblasti, více bezpečnosti a skutečně důstojné podmínky

U takovéhoto eh, důležitého a komplexního téma jako Bílá kniha k dopravě je vždy velké riziko, že eh, stojíme před jedním vánočním stromečkem doslova, pod který chceme dostat dva nebo tři velké dárky a není na ně místo. Každopádně chci poblahopřát panu zpravodaji a popřát mu hodně štěstí na zítřek. Podařilo se mu z několika stovek na, eh, pozměňovacích návrhů vypracovat konkrétní, dobrý a rozumný návrh, který zdůrazňuje to nejdůležitější, což znamená budoucnost našeho dopravne, dopravního sektoru spolu s ochranou životního prostředí, novou technologií a vyšší efektivitou. Eh, Trošičku mi tam chybí e, pracovně sociální aspekty například lidí zaměstnaných v tomto sektoru. To jsou témata velice e, důležitá, zejména vzhledem k nedostatku odborných pracovních sil v sektoru dopravy, se kterým se budeme muset vypořádat, e, protože bez kvalifikovaných odborníků nebude mít sektor dopravy budoucnost je potřeba i v této oblasti zamezovat eh, nespravedlivým situacím a sociálnímu dumpingu. Eh, vítám však například mimo jiné aspekt zvýšení bezpečnosti v, silnic, v silniční dopravě. To je jednoznačně téma, eh, kterým se zabýváme a budeme se jim muset zabývat i do budoucna. Dále zde mám několik kritičtějších bodů, například ten modální přesun silniční dopravy na vodní cesty, případně na železnici. Myslím si, že to, co je navrženo, není nejlepší řešení z hlediska udržitelnosti. Kriticky vidím také další liberalizaci železničního sektoru a e, sektoru mezinárodní dopravy osob. Toto bychom měli ještě promyslet. Zde máme určité technické problémy s harmonizací, eh, které budeme muset vyřešit, ale jak říkám, celkově vzato si myslím, že tato zpráva ehm, bere v ohled důležité aspekty, které chtěl zohlednit Evropský parlament, aspekty, které budou důležité až do roku 2020 a které jsou reálnými výzvami pro nás. Děkuji. Děkuji, pan Parňo. Vážený pane předsedající, vážený pane zpravodaji, vážený pane komisaři, nejprve chci zpravodaji poděkovat a poblahopřát ke konsensuálnímu přístupu, eh, který zvolil při přípravě této zprávy. Také bych chtěl eh, poděkovat paní eh, Sehnalové. Paní Sehnalová říkala, že by si přála, aby v tomto textu se nezmiňovala liberalizace přístavních služeb. Pane komisaři, dovolte, abych uvedl během té minutky, která mi zbývá, že jsem trochu byl překvapen tím vaším úvodem do naší rozpravy a hned to vysvětlím. Od roku 2001, kdy byla přijata Bílá kniha, došlo jen k málo změnám, a to i přes veškeré úsilí. O deset let později doprava stále nemá udržitelnou povahu. Já se domnívám, že váš návrh z 28. března 2011 nezachází dostatečně daleko, pokud jde o konkrétní návrhy. A přál bych si, aby v naší rozpravě o e, té cestovní mapě, tak jak o ní budeme zítra hlasovat, abyste šel dál s těmi konkrétními návrhy, například pokud jde o snižování emisí CO2 o 20% v silniční dopravě, pokud jde o zásadu znečišťovatel platí, která by měla se používat u všech všech typů dopravy. Eh, do roku 2050, jak jste řekl, členské státy by měly mít možnost použít 1500 miliard eur. Jak nám chcete navrhnout legislativní ustanovení v krátkodobém hledisku do roku 2020, tak aby to vyhovovalo eh, naší cestovní mapě? Jak si představujete využití těchto financí členskými státy? Paní Foster, máte minutu navíc, takže máte dvě minuty dohromady. Děkuji, pane předsedající. Děkuji. Vážený pane komisaři, udržitelný uh, eh, ožilené odvětví dopravy je velice důležité jak pro Spojené království, tak pro celou Evropu. Správná dopravní politika je zcela zásadní, abychom zajistili konkurenceschopnost, další hospodářský růst a pracovní místa v celé EU, které tolik potřebujeme. To samozřejmě i znamená, že musíme mít dlouhodobou vizi přepravní politiky. A chceme-li zajistit udržitelný hospodářský růst, musíme se na to soustředit a musíme diskutovat o tom, jak tento eh, sektor povzbudit, aby se podařilo cílu dosáhnout. Jsem ale znepokojena tím, že ve zprávě není dostatečně vyvážený přístup. Zdá se, že tady je navrženo pouze jediné řešení, jak zlepšit eh, udržitelnost. A to, je, to jsou stále další a další právní předpisy. Už eh, nyní máme příliš mnoho předpisů a je to velice zatěžující. Většina toho povede k dalším výdajům jak na národní, tak na evropské úrovni. Odkud ty peníze přicházejí? Proč nehledat alternativy k regulaci, například sdílení těch osvědčených postupů? Také musíme přihlédnout k úsilí mnoha odvětví, eh, která se snaží snižovat svou uhlíkovou stopu. Například v letectví už byla veliká snaha pokud jde o zlepšování technologií, provádějí se různé výrobní změny, ale to někdy někdo neuzná, alespoň v tomto parlamentu. Samozřejmě jednotné evropské nebe, které tolik podporujeme v EKR, bude velkým přínosem do budoucna, pokud jde o řešení e, příliš husté dopravy. Je třeba, aby členské státy e, změnily svůj přístup. Musíme je zlomit a s tím bude komise určitě souhlasit. Pokud chceme být rozumnými zákonodárci, musíme eh, si jasně eh, definovat, jaké jsou priority v těchto dopravních iniciativách. Prioritou musí být snížení zátěže už tak eh, přetíženého evropského rozpočtu. Musíme povzbudit hospodářství a musíme především pomoci v mobilitě našim občanům. Děkuji. Nyní pan Koza. Děkuji, Pane předsedající, vážení kolegové, domnívám se, že pan Groš připravil vynikající zprávu a myslím, že to je opravdu vhodná reakce na budoucnost eh, evropské dopravy. Měl jsem mnoho možností pro to, abych zdůraznil svůj názor. Už dříve jsem proto říkal, že potřebujeme udržitelnou, dostupnou, moderní dopravu, ohleduplnou k životnímu prostředí, která bude navíc efektivní. Nezbytnou eh, součástí toho je, že by měla vzniknout charta práv cestujících eh, napříč různými typy dopravy. To znamená, že by byla určitá společná pravidla. Chtěl bych poděkovat zpravodaji za to, že v příslušné eh, kapitole zdůraznil i problematiku mm, lidí s postižením. Nicméně nechci hovořit pouze o nich. Evropa, jak všichni víme, je společnost, která eh, stárne a my jakožto zákonodárci musíme si uvědomit, že musíme přihlížet k reálným potřebám našich spoluobčanů při tvorbě právních předpisů. V budoucnosti bude ještě patrnější, že lidé s postižením a starší lidé mají své specifické potřeby a je třeba jim umožnit volné užívání dopravních prostředků, vytvořit proto vhodné systémy. Myslím, že to ve zprávě je velice jasně řečeno a chci zdůraznit, že musíme zajistit, že na začátku roku 2012 komise předloží takový návrh, který všechny tyto věci vezme k potaz. Děkuji, pan Ertuk má slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážený pane komisaři, vážení kolegové a kolegyně. Bílá kniha pro dopravu byla navržena komisí, proto, aby se mohla reformovat evropská dopravní politika a aby se pro ní stanovily cíle na dalších 20 nebo 40 let. Já chápu, že 40 let je možná zdánlivě velice dlouhá doba, ale i přesto nesmíme zapomínat na to, že projekty dopravní plánují na dlouhou dobu dopředu a právě proto si velice vážím tohoto zasazení komise. Podíváme-li se na ambiciozní cíle komise, které zde vidíme, které podporují vyšší bezpečnost nasazením inteligentních dopravních technologií, lepší řízení dopravu tím, že budeme mít multimodální dopravy, externalizace nákladů a zejména eh, musíme připomenout, že doprava musí být přátelštější vůči životnímu prostředí. Kolegové, na to nesmíme zapomínat. Eh, zde eh, narážím na návrh pro efektivní dopravní sítě přívětivé pro životní prostředí. Je potřeba dále snížit emise skleníkových plynů a chtěl bych tuto příležitost využít i k zopakování důležitosti vodních cest v tomto smyslu, zejména například na Dunaji je nutné pamatovat na to, že příroda není pouze prostředek k dosažení tohoto cíle a zde bych citoval pana Krámra eh, v tom, že eh, lodě se musí přizpůsobit řekám a ne naopak. Nakonec chci říci, pane předsedo, že si myslím, že celá řada pozměňovacích návrhů s touto zprávou je velice dobrá a chci ještě jednou zpravodaji poděkovat za to, že byl připraven vypracovat kompromis. A nakonec ještě jedna věc, eh, paní kolegové, eh, to nasazení ve věci těch 300 eh, kilometrů přesunutí z silnic na železnici. To by bylo bývalo ještě lepší, ale nedá se nic dělat. Děkuji, Děkuji vám. vám. Nyní eh, přicházíme k postupu eh, Catch the Eye. Je tady mnohem více kolegů přihlášených než kolik nám umožňují pravidla. Já vás tedy prosím, abyste se drželi té minuty. Nejprve pan Tejšek. pane předsedo, pane komisaři. Já bych rád poděkoval zpravodaji za skvěle odvedenou práci. Tím spíš, že teď tady vlastně bude E, celoroční zhodnocení, které nám umožní monitorovat dosažené, e, dosažený pokrok a e, najít slabá místa v jednotlivých situacích členských států. To je totiž jediný postup, jak zajistit, aby ty cíle, které si stanovujeme, byly realizovány, protože v roce 2001 s Bílou knihou se takto nepostupovalo. A pak je tady samozřejmě ještě otázka fondu soudržnosti a dalších zdrojů, abychom mohli financovat transevropské sítě. Je třeba rozhodnout, jaké projekty jsou projekty, které si mohou nárokovat eh, peníze z té obálky 10 milionů eur. Eh, Bílá kniha v roce 2001 v tomto směru nezmiňovala eh, nic a nic se pak nedělo. Teď musíme jednat tak, abychom vnitřní trh v této oblasti opravdu uskutečnili. Paní Tykau. Gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedo. Já chci nejprve poblahopřát zpravodajovi a chtěla bych požádat komisi, aby zajistila, aby ty návrhy, které vedou k otevření trhu, nevedly zároveň k sociálnímu dumpingu e, nebo k soukromým e, monopolům, což by zase znamenalo zhoršení pracovních e, podmínek a životních podmínek a celkové zhoršení těch transevropských sítí a proto nové členské státy, eh, které mají určité konkrétní potřeby, by měly vidět, jak jsou tyto eh, potřeby zohledněny ve víceletých eh, dohodách. Do roku 2020 dopravní síť v nových členských státech by již měla překlenout nedostatky a srovnat krok s sítěmi v západní části unie, protože v oblasti Dunaje, v oblasti Černého moře jsou značné nedostatky a e, měli bychom tady vytvořit, e, použít ten potenciál, vytvořit e, zároveň ten multimodální systém. Pan Bilbao, pan Bilbao, prosím. Aha. Děkuji. Bílá kniha z roku 2011 byla charakterizovaná tím, že členské státy se příliš nechystaly tuto knihu naplnit a proto ještě nemáme jednotný evropský dopravní prostor. Je třeba přistoupit k harmonizaci a zjednodušení evropských právních předpisů v oblasti bezpečnosti, v oblasti pracovních podmínek, doby řízení, externalizace nákladů a přizpůsobení se dopravy eh, lidem s postižením. Je třeba otevírat trhy, eh, vytvářet námořní dálnice, zajišťovat intermodalitu, podporovat jednotné evropské nebe, financovat projekty a to vše by mělo nás přivést k udržitelnému evropskému dopravnímu prostoru, kde bude méně mrtvých na silnici, prostoru, který bude efektivnější a novátorštější a více podpoří jednotný trh. Konkrétní iniciativy vyžadují více vůle od členských států. Jinak za deset let budeme muset přijímat naléhavá opatření, protože budeme čelit krizi dopravy v Evropě. A chci poblahopřát panu Grošovi, který opravdu odvedl dobrou dobrou práci. Děkuji. Isa Skun a nyní na jednu minutu paní Isabel Durand. Mikrofon není zapnutý. Eh, pane komisaři, vážení přátelé, právě skončil summit v Dorbanu. Vyhnuli jsme se totální eh, mu fiasku a díky Unii jsme naopak zaznamenali značné úspěchy. Tady s Bílou knihou je to, pane komisaři, eh, fantastická příležitost, jak se pokusit o něco podobného v oblasti dopravy, protože efektivita v oblasti energetiky, inovace, vytváření nových eh, eh, dopravních módů, a opakuji ještě jednou, účinnost v oblasti energetiky, to jsou všechno fantastické možnosti. Já vás vyzývám, pane eh, komisaři, abyste v rámci této bílé knihy byl maximálně odvážný eh, Tady prostě máte prostředí a prostředek, abyste pomocí této bílé knihy rozvíjel inovace a rovněž také rozvíjel nové postupy, změnil naše zažité eh, vzorce jednání. Děkuji, Izabele. Už ti skončil čas a nyní má slovo pan Paška. Děkuji, pane předsedající. Vytvoření jednotného dopravního prostoru představuje velkou ambici, ale zatím narážíme na rozdílnost předpisů v oblasti dopravy. Rozvoj mezinárodní železniční dopravy je hodně omezen národními opatřeními a tento základní předpoklad pro vytvoření univerzálního evropského dopravního prostředu je násled, prostředí je následující harmonizace situace tak, aby bezproblémové dopravní aktivity byly možné například napříč Unii bez lokálních omezení. Společná evropská pravidla by však neměla harmonizovat pouze předpisy o vykonávání některých druhů dopravy, ale také technické parametry eh, dopravních prostředků. Jedna čtvrtina emisí eh, je vytvářena právě v dopravním sektoru, takže tlak na snižování emisí by měl být trvalou a vážnou součástí evropské dopravní politiky. Děkuji. Děkuji, pane kolego. Slovo má pan Melcer. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že zejména v té aktuální Bílé knize se jmenují stejné cíle, o kterých jsme hovořili už před deseti lety. Bylo jasné, že jednotný dopravní rám v Evropě eh, se musí zařadit do řady ostatních důležitých evropských projektů. Eh, jednak pokud jde o evropský eh, železniční trh, společný prostor eh, vzdušný a efektivnější pohonné jednotky, to jsou všechno témata, kde jsme dosáhli pouze dílčích úspěchů. Bílá kniha hovoří o velice ambiciozních klimatických cílech pro sektor dopravy, dopravy, zejména pokud jde o snižování emisí CO2 a pokud jde o celý sektor logistiky. Já si říkám, že se jedná o vlastně takovou velkou iluzi. Udržitelná doprava vede k udržitelnému udržitelné ekonomice. Ehm, nejedná se tím pádem o téma, kde by byla klíčová pouze klimatická cíle, cíle ale kde je klíčová i mobilita. I na toto se musíme zaměřit. Děkuji vám, pane Melcre, říká pan předseda, eh, pan Mikolášik. Gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedo. Vliv evropské dopravní politiky na kvalitu každodenního života, rozvoj eh, unie, na rozvoj unie a jejich regionů je nesporný. Představuje 5 HDP a vytváří nějakých 10 milionů pracovních míst. Dopravní odvětví vytváří také prosperitu a eh, obchodní bilanci. S kvalitou dopravní eh, infrastruktury úzce souvisí i postavení Evropy jako průmyslového a hospodářského centra v celosvětovém měřítku. Z těchto důvodů je evidentní, že Evropská unie potřebuje plně funkční jednotný evropský dopravní prostor. Imperoperabilitou zajištění hraniční bariéry mezi členskými státy by měly být postupně odstraněny ve všech druzích dopravy, aby se odstranily přetrvávající rozdíly a nerovnosti mezi evropskými regiony. V tomto kontextu není žádoucí, aby si různé druhy dopravy navzájem konkurovaly. Naopak, měly by se dopravy

pane předsedo, pane komisaři. Eh, musím říct, že podporuji iniciativu a myšlenky, které jsou koncipovány tak, aby se eh, eh, aby vymizely překážky v sektoru dopravy. Myslím, že je velice důležité propojit všechny dopravní systémy v členských státech a proto musíme zajistit a to je velmi závažné, rozvoj e, celoevropského dopravního e, systému a také lepší absorbování finančních zdrojů Unie. Další důležité téma je bezpečnost dopravy. A jinou prioritou je pak propojení naše, našich dopravních systémů s třetími zeměmi. Jinými slovy, my musíme e, vylepšit ty křížové Eh, ty klíčové uzly a to především tam, kde se jedná o naše nejbližší sousedy mimo Unii. Musíme eh, statečně postupovat v realizaci našich cílů. Pan Luchan je další na řadě. Pane předsedo, pane komisaři, doprava není něčím, co je omezeno na jeden jediný stát, proto potřebujeme velmi silnou mezinárodní spolupráci, aby aktivity v tomto sektoru byly také efektivní. Bohužel jeden z největších e, jedna z největších překážek na této cestě jsou obrovské rozdílné úrovně Eh, infrastruktury mm, na východě a západě Unie. A proto se domnívám, že Eh, ty, eh, ty regiony, které pokulhávají, by měly i nadále dostávat výrazné finanční injekce pro zlepšení eh, situace v oblasti dopravy. Přístup, lepší přístup k dopravě, lepší infrastruktura by výrazně zvýšily konkurenceschopnost těchto oblastí a nepřímo tak zvýšily konkurenceschopnost celé Unie. Děkuji panu kolegu Luhanovi, děkuji vám všem za snahu držet se řečníka řečnické doby. Děkuji také za pochopení, eh, když eh, jsem vás musel přerušit. Eh, nyní tedy skončil postup Catch the Eye a dáme slovo místo předsedovi komise panu Kalasovi, aby zareagoval na jednotlivá vystoupení. Prosím, pane Kalasi, máte slovo. Děkuji vám. Musím říct, že je to pochopitelné. Velmi také pochopeno, jak rozsáhlá je tato oblast, jak velká je oblast dopravy a e, kolik oblastí v tomto sektoru si e, vyžaduje zlepšení. A zároveň tady jsme slyšeli velmi protichudná prohlášení v tom smyslu, že něco takového není zapotřebí, že naopak je té regulace příliš mnoho. Samozřejmě, co tedy bychom měli učinit. Je tomu tak, že skutečně nepotřebujeme ten jednotný dopravní evropský prostor. Pokud se ty projekty nepohnou tak rychle, jak bychom očekávali, měli bychom se jich vzdát? Ne, já si myslím, že určitě ne, že bychom měli být i nadále ambiciozní, že bychom měli tlačit na realizaci našich myšlenek a cílů. Eh, chci eh, říct, že dvě minuty mi bohužel neumožňují Eh, abych se o tom příliš rozpovídal, ale chci zdůraznit, že spolupráce, kterou jsme měli v Evropském parlamentu, je velice, velice dobrá. Diskutovali jsme eh, již mnohokrát a pokračujeme eh, v diskuzích o legislativních návrzích. Vy jste vlastně teď nedávno měli diskuzi o přepracovaném znění toho železničního balíčku a vnímali jste a vnímáte, jak obrovská je tato zvlášť fragmentovaná oblast dopravy, jak je plná nejrůznějších eh, protichůdných zájmů, pohledů a stanovisek. řada z vás tady eh, také hovořila o tom, že e, tato bílá kniha e, znamená další e, vlastně právní normy. Navíc já to tak nevnímám. Tady si často vlastně provozovatele železničních, železniční infrastruktury stěžují na to, že E, jsou věci příliš roztříštěné, že to stojí hodně peněz a my chceme naopak věci zjednodušit, e, sladit, zharmonizovat e, ten systém certifikace. A je tady například také názor, že ten či onen krok, zda to znamená více či méně regulace. Já vás mohu ujistit, že komise se snaží maximálně o to, aby vznikl takový legislativní rámec, který by znamenal skutečný rozvoj dopravního systému a který by byl co nejméně eh, byrokratický. Takže my se prostě musíme eh, zabývat otázkou zahlcování eh, v dopravě, musíme se zabývat otázkou emisí CO2 a také e, vzájemnou závislostí, propojením. Pokud nebudeme mít odpovědi na všechny tyto problémy v Evropě, e, tak e, bude následovat velké rozčarování v, na vnitrostátním měřítku v členských státech u občanů, u u všech zúčastněných. Takže teď je tady ta na, transevropská síť, je tady vlastně ten návrh který je opravdu výrazně odlišný od celé řady předchozích návrhů. A my eh, máme vždy možnost, jak diskutovat, jak překonat eh, tu fragmentaci eh, politické oblasti mezi jednotlivými státy. Máme tedy možnost nad tím dále pracovat. Děkuji vám za pozornost. Děkuji a na závěr rozpravy dáme slovo zpravodaji panu Grošovi, který má dvě minuty na uzavření tohoto bodu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážený pane komisaři. Já chci poděkovat všem kolegům za jejich příspěvky Eh, ke, vrátím se ještě ke kolegovi Kůzovi, eh, který eh, samozřejmě říká, že doprava je tu zejména pro naše občany a zohlednění handicapovaných, to je jednoznačně důležité. Důležité je také zohlednění lidí s dětmi a tak dále. To je jednoznačně těžiště naší práce do budoucna. Směrnice neděláme proto, abychom pouze vykazovali vytvoř, vytváření směrnic. Děláme je, protože jsme přesvědčeni, o tom, že jedno nařízení na úrovni Evropy bude lepší než 27 nařízení na úrovni členských států. Takže někteří kolegové vím pojedou domů a řeknou, no jo, Evropa nám stěžuje život, ale uvědomte si prosím, eh, to vůbec není tak, že chceme, eh, aby Evropa musela akceptovat eh, marnost jednoho členského státu, který si vymyslí nějaké konkrétní nařízení pro dopravní, pro dopravní sektor. Naopak, chceme lépe spolupracovat. E, často dochází k tomu, že vlastně nemůžeme ani najít konsenzus e, Jedno z těchto témach je ten takzvaný ecoliner, což je něco, co by nám eh, na jednu stranu zjednodušilo eh, dopravní situaci, ale pro našeho souseda to může znamenat pouze obrovskou zátěž na životní prostředí. Eh, neznamená to ale, když tyto ecolinery nechcete vidět, nechcete vidět v Rakousku, že se nemůžou používat nikde jinde v Evropě. O tom je ten konsenzus. Pane komisaři, eh, zítra začne praktická práce na tomto tématu a za příští roky budeme měřit každý rok, čeho jsme dosáhli. A <clears throat> proto je pro nás velice důležité, abychom měli k dispozici potřebné nástroje, které budeme pro jednotlivé země a regiony moci použít na to, abychom zhodnotili, jak je tam organizovaná doprava. A tyto nástroje chceme společně s komisí začít používat. Jsme totiž toho názoru, že všechny aspekty, například té transevropské sítě, eh, mohou nalézt určitá těžiště na základě jejich rozdělení do těch různých modalit dopravy. Eh, a to jsou poté věci, z kterých můžeme vycházet k další práci. Takže to, co zde říkáme, není pouze teorie. Od zítřka se to stane i měřenou praxí. Ještě jednou všem děkuji za jejich příspěvky. Děkujeme mnohokrát, pane Groši. Tím končím rozpravu a hlasování proběhne zítra v 11.30 dopoledne.